Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Začněme prosím s naším zasedáním. Máme i tak s eh, poždění bod 3 na programu jednání. Bylo mi sděleno, že pravděpodobně 10 členů z parlamentu Mercosuru z Paraguaje jsou nyní zde v Evropském parlamentu a pokud tedy přišli mezi nás, tak je srdečně vítám. Bod čtyři na pořadu jednání. V tomto bodě jde o společnou delegaci která začne zítra, tedy 23. až 25. června bude realizována tato cesta do Chorvatska. Komise k tomu již předložila velmi užitečné informace a ptám se, zda komise zde je a zda chce předložit další možná užitečné informace. Pokud zde nikdo není, tak půjdeme dál v pořadu eh, jednání. Nechcete nic dodat? Dobře, ano, jak říkám, máme trošku spoždění, takže se musíme snažit jít dál, body 8, 9, 10 Jedná se o výměnu názorů k balíčku otázek Evropské služby pro vnější činnost. A prosím také o trochu klidu v sále. V souvislosti s tímto tématem jsem eh, chtěl říci, že před zasedáním jsem dostal sdělení sekretariátu o tom, že v záležitosti ESVČ byly eh, předloženy na základě politické dohody eh, komise, rady a vysoké eh, z mocenkyně a Evropského parlamentu v Madridu. Byly přidány informace a jedná se o zprávu, která by mohla být eh, přijata na příštím zasedání. Eh, všechny dotčené výbory by se měly eh, připravit na to, že je nutné tuto zážitost projednat rychle. Náš výbor pro kontrolu rozpočtu eh, by eh, toto musel eh, se chválit 12. července a kvůli překladům a podobným činnostem je nezbytné, aby do pátku tohoto týdne byly předloženy pozměňovací návrhy. Jinak bychom stanovisko k výboru AFETu eh, vlastně nemohli realizovat. To je, myslím, velmi důležitá poznámka k bodům 8, 9, 10 na pořadu jednání. Já bych nyní eh, chtěl přejít k tomuto balíčku a dávám slovo panu Kalfimu. A... Děkuji mnohokrát. Nebudu hovořit dlouho, protože posledně si možná kolegové vzpomenou, že jsem prakticky prezentoval dokument, aniž bych jej formálně předložil členům výboru, protože jsme přijali rozhodnutí, abychom nezahájili žádný postup na základě návrhu komise, který se týká SVČ. Rád bych vám připomenul rámec, tuto rámcovou zprávu, jak bude fungovat tato služba. Vedoucím výborem v tomto případě je výbor AFET, pan Brok, Verhofstadt za ústavní zážitosti, potom jsou tam spolu zpravodajové a tento dokument by mohl být přijat ještě před letní přestávkou Evropského parlamentu. Máme tři další dokumenty, kde Evropský parlament má již pravomoc spolurozhodování. To je opravný rozpočet, dále je to otázka eh, služebního řádu a finančních záležitostí. Co se týče zprávy pana Broka a Frhovštata, teď máme všechny dokumenty na stole, pro, probíhá velice intenzivní diskuse v rámci kvadrilogu, komise, rada, parlament a také úřad vysoké představitelky. Nyní už máme trochu lepší představu o tom, čeho bychom mohli dosáhnout a čeho ne. Velice dlouho, v podstatě do včerejška, parlament trval na tom, že vnější služba bude mít rozpočet, který bude eh, součástí rozpočtu Evropské komise, abychom mohli použít dobře známé postupy, abychom mohli takto přijmout rozpočet a náležitě kontrolovat. Ale zdá se, že to není možné. Tady zaznělo jasné odmítnutí ze strany rady. Takže nyní ta dohoda je taková, že pravděpodobně bude oddělený rozpočet pro ESVČ, budete mít kapitolu samostatnou, eh, kapitolu 6 v rámci evropského rozpočtu. Bude se to pojit pouze se správními výdaji této služby, ale provozní výdaje budou hrazeny z rozpočtu komise. Takže Evropský parlament bude mít plné právo udělení absolutoria v případě ESVČ. Podobně i jako tomu je v případě dalších institucí Evropské unie, čili budeme mít absolutorium eh, pro správní výdaje. Nyní, co je zajímavé pro náš výbor, absolutorium provozních výdajů. Tento, provoz, tento postup bude proveden komisí, ale tím vznikají problémy, aspoň tedy z hlediska výboru pro rozpočet, Čili velice prosazujeme následující, už máme takovou obecnou dohodu, že komise Evropskému parlamentu předloží dokument, který je, ukáže veškeré výdaje spojené s fungováním ESVČ. Bude se to týkat asi rozpočtu přijetí na příští rok, když to bude předloženo parlamentu. To znamená, že parlament bude mít celkový přehled o výdajích, které jsou spojeny eh, s externí činností. Vzniká další otázka, která je pro nás nesmírně důležitá, a to je otázka odpovědnosti za absolutorium. Protože došlo k přenesení pravomocí mezi komisí a vnější službou eh, v různých fázích eh, vytváření a schvalování rozpočtu, tak tedy není jasně stanovaná odpovědnost, která se týká udělování absolutoria. Například plánování fondů to dělá vnější služba, dále implementace je prováděna komisí a potom komise dá mandát vedoucím delegací, který je eh, členem, který je jmenován vnější službou, aby tedy zpravoval eh, rozpočet. To znamená, že tady máme celou řadu představitelů a vzniká možnost, že někdo může předstírat, že není jasně stanovená odpovědnost, protože tyto funkce a odpovědnosti se neustále přenášejí mezi různými institucemi. Takže můžeme navrhnout, a já si myslím, že komise by to velice přivítala jako určitý přístup, můžeme vytvořit systém určitých pojistek abychom zde ve výboru pro kontrolu rozpočtu neslyšeli vysvětlení, že někdo nemůže být odpovědný, právně odpovědný za to, že používá evropský rozpočet, protože se přenáší odpovědnost. Už tady existují konkrétní nápady, jak to zajistit. To znamená, komise bude zodpovědná za provozní náklady, ta má plnou odpovědnost, plnou kontrolu nad vedoucími delegací do takové míry, že budou implementovat rozpočet, čili tuto konkrétní věc. Dále se tady řešila otázka interní, interní kontroly a včera byla dosažena dohoda. Existuje text, který se týká OLAFu a je tady závazek vnější služby a členských států pomoci OLAFu, jejich práci. Dále vznikla otázka interního auditu. Je tady text, který upřímně řečeno mi není úplně jasný. Interní audit komise a interní audit vnější služby spolu budou spolupracovat, až budou auditovat provozní činnost. Mělo by být jasné, že interní audit komise, vzhledem k tomu, že komise je zodpovědná za provozní rozpočet, by měla mít právo také provést nejrůznější typy kontrol, studií v rámci působnosti provozního rozpočtu, který je implementován vedoucími delegací. Takže tento text bychom mohli vyjasnit, nejsem si teď úplně jisté, odkud tato formulace zešla, ale aspoň tady si vyměněme názory. Jinak jsou hlavní otázky, které se týkají možnosti Evropského parlamentu, jak náležitě kontrolovat finanční prostředky, které jsou investovány do vnější činnosti. Jsou tam ještě takové podrobnosti. To nemusíme probírat Například je to otázka odpovědnosti vedoucí delegací nebo dočasných pracovníků, to znamená lidé, kteří zastupují členské státy v rámci vnější služby, tak se musí jasně stanovit, pokud a kdy budou odcházet ze služby, tak musí mít také právní odpovědnost za svoje působení v rámci vnější činnosti. Ale tady budou konkrétní odpovědi na tyto otázky, čili nyní není zapotřebí zacházet do podrobností. Na závěr, co se týče postupu, tak abychom mohli zahájit postup, tak jak jste, pane předsedo, navrhl dnes, abychom měli formální možnost udělat pozměvací návrhy, tak předkládám návrh stanoviska, který jsem předložil na předešlém zasedání tohoto výboru. Není to úplně aktualizováno, eh, k čemu došlo během posledních dnů, ale je to k dispozici ve všech jazycích, čili můžeme zahájit postup pro podávání pozměňovacích návrhů. Já osobně předložím některé pozměňovací návrhy, některé jsou právě nyní rozdávány jen pro informaci, abyste mohli aktualizovat toto stanovisko, abyste si udělali představu, čeho bylo dosaženo během včerejšího vyjednávání kvatrilogu. Myslím si, že z pohledu našeho výboru můžeme ukončit naše stanovisko před AFETem, můžeme to přepravit na hlasování v červenci a můžeme také odvést spoustu práce, až se budeme zabývat dalšími částmi rozhodnutí, především finančním nařízením, což bude každopádně řešit náš výbor na podzim. Děkuji. Děkuji. Paní Gresarová. Ano, děkuji. Já bych chtěla pouze navrhnout, eh, aby kolega Kalfin eh, sám aktualizoval ten starý návrh. To, co máme zde před sebou, to je vlastně eh, to, co jsme měli dříve a museli bychom předložit pozměňovací návrhy, protože je to vlastně už pase, je to dost namáhavý postup a bylo by lepší, kdybyste zohlednil nejnovější vývoj. To, co jste předložil, nám nepomůže, jenom bychom s tím měli hodně práce. Takže vás prosím, abyste toto stáhli a e, jinak e, bychom neměli tedy volit jiný postup. Ve světle eh, toho nejnovějšího vývoje eh, bychom se měli podívat eh, na to a změnit možná jeden či dva body a jako rozpočtová kontrola bychom měli ty změny také přenést do finančního nařízení ale myslím si, že to není ten nejlepší postup. E, teď jsem na třetím zasedání, kde se jedná o vnější službě a vždycky bylo řečeno, že je vhodné ponechat tuto záležitost a politickým skupinám, aby se rozhodli. A to znamená, že vy budete mít ještě dost času, abyste přepracoval tento e, návrh. Já bych byla raději, kdybychom měli před sebou Eh, takovou eh, věc, takový dokument, který by odpovídal eh, našemu úkolu. Takže vás prosím, abyste tu změnu provedl sám. Tady není ani všechno, co bylo dojednáno a prosím vás tedy, abyste Eh, to učinil sám, protože jinak s tím bude mít práci sekretariát, eh, překladatelé a eh, tady byste mohl ještě vložit další body, jako třeba tři, čtyři, což je bod vhodný také v souvislosti s ESVČ takže eh, také by tam mohla eh, být eh, uvedena záležitost agentury nebo sídel agentur a myslím si, že jsme velmi silně dotčeni vším tím, co tady je nyní nové. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Ještě otázku na vás. Vy jste právě řekl, že bychom měli dojít k závěru 12. Eh, července, nebo tedy rozhodnout se 12. července. A to je situace poněkud prekérní. Na jedné straně totiž se musíme připravit na určitý postup, o němž ještě nevíme, zda k němu dojde. Na druhé straně eh, máme tady určité lhůty, které musíme dodržet. Výzva, která stojí před námi, je, myslím, taková, aspoň tak jsem to pochopil. Máme zde právní rámec pro vnější službu. Eh, včera se o tom tedy dohodly jednotlivé strany a je zde návrh, který naše parlamentní práva neomezuje a umožňuje upravit eh, také pravidla pro finanční nařízení o souhodném rozpočtu. Eh, dále také mm, však je nutné zahrnout otázku eh, služebního řádu a to zatím nebylo učiněno. To znamená, že my bychom včas měli připravit naše stanovisko ke zprávě pana Broka a to včas. Pokud jsem však dobře informován, tak 12. července je příliš pozdě, protože v plenárním zasedání eh, v červenci by eh, toto mělo proběhnout. Je-li tomu však tak, tak jaký eh, postup zvolit pan Kalfin? ještě něco vypracoval a z dobrých důvodů se tím ještě nechceme zabývat, protože jsme řekli, že dokud není všechno na stole, včetně změn, tak nemůžeme se tímto podkladem začít pracovat. Ale je toho nějak moc. Otázkou totiž je to, zda my na základě dokumentu z 11.5. a z toho, co bylo nyní rozděleno, není možné eh, připravit eh, konsolidované znění, které by nám umožnilo do pátku eh, připravit pozměňovací návrhy. Takovýto postup by mohl být také přijata kolegou Kalfinem a my jako koordinátoři výboru jsme si to již vyzkoušeli. Takže pokud bychom chtěli, tak se jistě rychle domluvíme na určitých bodech a k těm bodům můžeme pak připravit případně společné návrhy na změnu. Takže moje otázka zní, chápu to správně ohledně 12. Možná, že je to příliš daleká lhůta. A druhá otázka na nás všechny ve výboru. Jsme skutečně schopni, pokud tento papír může být konsolidován, ale vypadá to spíš, eh, že to je eh, otázka eh, to okopírovat, než o tom politicky přemýšlet. Mohli bychom skutečně se dohodnout na politicky kompromisním dokumentu do pátku pořádku? Ano, děkuji a zopakuji ještě jednou to, co jsem již řekl. Jednu hodinu před dnešním zasedáním jsem já dostal zprávu ze strany sekretariátu, kde byly uvedeny tyto informace. A vzhledem k dohodě v Madridu včera by výbor AFET Evropského parlamentu rozhodl o tomto tématu, o kterém nyní diskutujeme. 14. pak eh, rozhodnutí. To znamená, že výbory se k tomu musí eh, vyjádřit předtím. A to, co mi sekretariát předložil, znamená, že naše stanovisko našeho výboru by eh, muselo být připraveno 12. Sekretariát tedy navrhuje, abychom proto stanovili lhůtu do 25. června 12 hodin na pozměňovací návrhy. Konstatuji však, že musíme dnes se rozhodnout o postupu. Vždyť vidíme, že času je málo a musíme přemýšlet o tom, jak eh, respektovat tyto termíny, tyto lhůty. A proto musíme rozhodnout dnes. Ano, v rozpočtovém výboru byl předložen návrh, ale eh, žádná lhůta. Tak proč bychom my měli takto spěchat? Vždyť my eh, neseme největší zátěž této záležitosti. Takovýto postup by nebyl správný. Já se nebráním rychlého postupu, ale eh, je to záležitost, která nám nepomůže. Není to pouze copy and paste, protože se jedná o 32 stránek, které byly předloženy a v print principu eh, musíme tento návrh eh, kompletně přepracovat, a protože ani tenkrát to nebylo aktualizováno, ani nyní to není aktuální. Eh, já se domnívám, že je zde pochybněna otázka absolutoria i další naše kompetence a kolega Kalfin by to měl připravit v angličtině, v aktuálním znění a já už nyní mohu říci, co bych tam potřebovala škrtnout. Když se mám však zabývat tímto dokumentem, tak musím proškrtat 30 stránek. Každopádně však to není věc, která je pro nás závazná. Přitom jsme tlačeni do takového postupu, který není vhodný. Na nejvyšší politické úrovni je nám také řečeno, že bychom se měli určitého řízení vyvarovat ale zde se jedná o administrativní eh, výdaje, zatímco dodatečný rozpočet eh, je ještě jinou záležitostí. Eh, kolik to bude stát, jaký administrativní rozpočet tam bude, to je ještě jiná věc. Nejde o to, že parlament by to zablokoval. Já bych však ráda přeci jenom projednala některé záležitosti. A když se podíváme na eh, dokument pana Galtieriho, tak by to bylo jednodušší, že tam stačí vyškrtnout body 3-4, eh, které jsou určitým nedorozuměním, tak už můžeme jít dál. A myslím si, že ta hlavní rozprava stejně půjde na úrovni rozpočtového výboru. Eh, tady se můžeme vyhnout eh, nesmyslné práci. Ta lhuta eh, nebyla stanovena ani ve výboru pro rozpočet. Až příští týden by se mělo rozhodnout, jak postupovat s brokovou smlouvou. A další věc by musela proběhnout ve Štrasburku po krátké debatě a mohlo by to být dost rychlé. Onorevole Gressle, se ho capito bene, quindi la sua proposta è di... Paní Gressler, jestli vám rozumím, tak říkáte, že bychom neměli mít lhůtu pro eh, pozměňovací návrhy tak, jak to navrhl sekretariat, ale čekat na rozpočtový výbor a také na frakce, ano? Ano, eh, já se domnívám, že by bylo vhodnější vzít návrh pana Galtieriho z dnešního dopoledne a eh, pan Kalfin by tam mohl eh, vložit své jméno a mohli bychom tedy také zapracovat ty změny, které jsem předložila. Eh, tak eh, bychom mohli postupovat relativně rychle a mohli bychom se dostat rychle k hlasování. Takže eh, mou podmínkou je změnit dokumenta. Pokud pan Kalfin toto neučiní, tak to musíme udělat my. Já se domnívám, že s tímto dokumentem bychom se nemohli dostat k tomu, co potřebujeme. Ten podklad musí být aktualizován a musí odpovídat stavu z dnešní noci. Tady ten podklad je z května. Eh, my však potřebujeme aktuální stav eh, Čili eh, pokud to nepřepracuje sekretariát, tak bychom to museli udělat my na základě pozměňovacích návrhů a to se mi moc nelíbí. Pane předsedo, eh, když eh, politické skupiny rozhodnou, že se o tom bude hlasovat eh, v červenci, tak bychom mohli skutečně tu, ten podklad pana Kalfina předložit. V pondělí nebo v úterý by se to projednalo ve Strasburku a ve středu by to mohlo jít do pléna. Kalfin, prego. Prosím, pane Kalfine. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že musíme postupovat tím postupem, který je v zájmu našeho výboru. Já souhlasím s paní kresle, že tento dokument nezva, nebere v potaz ty nejnovější dohody, ale já myslím, že musíme jít ještě dál než ty nejnovější dohody, alespoň z našeho pohledu. Já jsem spokojen s tím, co bylo dojednáno včera a měli bychom tedy ještě alespoň v našem výboru jít možná nad rámec toho. A pokud navrhujete, abych přepsal tu zprávu? To můžu udělat velmi jednoduše do konce dnešního dne ale to znamená, že budeme potřebovat nějaký čas na překlady jazykové verze, pak musíme mít další schůzi, potom další lhůtu na pozměňovací návrhy a potom eh, se znovu sejdeme na přijetí té zprávy v konečné podobě a E, to by potom dopadlo tak, že ta zpráva, pokud budeme takto postupovat, ta zpráva půjde na plenárku bez našeho stanoviska. Takže můžeme to takto pojmout, že to ne odráží ty nejnovější, tu nejnovější situaci, protože jinak bychom tu ten e, postup e, prostě příliš utáhli. Pak by kolega Galtieri ve výboru pro rozpočet měl stejný problém. Já vám navrhuji, aby překlad eh, byl využit v obou výborech. Já se nedomnívám, že to, co říkáte, je správné, protože jinak by ty problémy byly stejné také ve výboru pro rozpočet. Eh, mohli bychom však hlasovat eh, ve Štrasburku, pokud to bude nutné, ale pokud ne, tak tak na to budeme mít stejně dost času. Ale domnívám se, že to není vhodné mít ve výboru tak starý podklad, když víme, že ten vývoj mezi tím ukázal něco jiného. To není eh, vhodné. Již minule jsme řekli, že to eh, byl postup nevhodný. Každopádně to staré změní eh, bychom už neměli měnit. To prostě nechápu a nemohu akceptovat. Eh, mm, Takže já jsem přečetl ten neformální návrh harmonogramu sekretariátu. Nemusíme ho přijmout, můžeme vždy rozhodnout, že 8, 9, 10 tyto body eh, a také trojka, že nebudou eh, eh, v rámci pracovních skupin zpravodaje z jiných skupin, tak jak říkala paní Gresle, aby se tam dostaly ty změny za tu krátkou dobu, kterou máme, tak abychom mohli předložit přijímací, pozměňovací návrhy. Pan Liberacký. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Vy jste navrhl to, co jsem já právě měl na mysli. Já jsem byl trošku dezorientován, když jsem si vyslechl debatu mezi paní Gresle a panem Kalfim. zdálo se, že jak si paní Gresle ví věci, které pan eh, Kalfi jako zpravodaj neví a to eh, mě eh, skutečně zmátlo. Takže já podporuji váš návrh, pane předsedo. A takže ti, kteří mají na starosti 8, 9, 10, to zpracují dohromadu a pak si uzjistíme, kde, kde jsme. Nejde jenom o tento výbor, je to výbor rozpočtový a rozpočtové kontroly, který musí rozhodovat. Já chápu zdůvodnění, které zde vyslovila paní Gresle, že nechce eh, aby se ta práce musela dělat znovu, ale není to jistě otázka lenosti. Eh, je, eh, to je skutečně dáno omezením kapacit, které máme, energie, kterou máme, ale v, této případě, v tomto případě Eh, bychom skutečně se měli vyhnout nadbytečným věcem. Do, děkuji. Vyslechneme si pana Balčitise, který eh, bude hovořit o soubrhu návrhu týkajících se Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji, pane předsedo a kolegové. Moje situace je možná jednodušší, pokud se eh, budeme hovořit o opravném rozpočtu. Tady je jenom jedna částka, 9,5 eh, a půl milionu euro na rok 2010 a tato částka je rozdělena do dvou kategorií. Jedna je to, jednak je to 880, 800 8 milionů 870, to, je, to jsou eh, příspěvky členských států jako procenta HDP a další eh, ta zbytková částka, která je ve formě <clears throat> daní a příspěvku do, kromě penzijních fondů, je moje stanovisko není nějak eh, v rozporu s tím, co zde proběhlo v diskuzi mezi paní Gresle a panem Kalfy. My jsme to říkali již předtím. Takže jenom velmi stručně je třeba mít na paměti, že rozpočet 2010 165 dalších zaměstnanců eh, komise a vedle tedy komise a rady, tak tady budou další kolem stovky dalších nových zaměstnanců. Správní výdaje budou, půjdou z rozpočtu komise a počínaje prvním lednem příštího eh, roku ta Evropská služba pro vnější činnost bude mít zvláštní část, zvláštní sekci. To bude jeden, jedna ze, jedno ze z klíčových či zásadních ustanovení. To jsou ty hlavní aspekty eh, opravného rozpočty. Tu posílí se tím parlamentní kontrola nad eh, implementací vnějších eh, vztahů a bezpečnostní politiky. A ta nová část či kapitola v rozpočtu, která umožní hladké fungování služby, oddělí tedy administrativní náklady a eh, ty jednotlivé účty budou, půjdou přes komisi a my jako eh, a postup při absolutoriu pro administrativní náklady, eh, tak jak jsou aplikovány komisí, proběhne tak, aby byla zajištěna neutrálnost rozpočtu a abychom zabránili duplikování uh, činnosti eh, služby pro vnější činnost eh, s jinými službami. Tyto eh, zásady stanoviska by měly být přijatelné, dokument bude předložen k překladu a potom budeme moci i dodržet lhůtu, na které se shodneme. Děkuji. Pokud nemáme nic dalšího, můžeme přejít k dalšímu bodu, to je mm, služební řád zase Evropské služby pro vnější činnost a je to paní Hercog. To tady není, tak pan Gajer. Já nejsem paní Hercogová, ale jsem opět v nešťastné situaci, protože ji tady zastupuji a zastupovat paní Hercogovou je obtížné, protože její podklad se mi dostal do ruky teprve před krátkou dobou a nejsem s ním úplně obeznámen, takže eh, budu o tom pojednávat jenom obecně jde o úvahy z hlediska našeho eh, výboru eh, k otázce samoregulace. Paní Hercok eh, své úvahy již prezentovala na minulém zasedání alespoň krátce a dnes předkládá dokument, který v podstatě se zabývá tím, co my eh, jsme již projednali v našem výboru. Jde především o tu otázku, jak bychom mohli vázat úředníky, kteří by prováděli příslušnou službu pro Evropskou unii a e, jistě to e, je u úředníků EU jednodušší než u národních. Paní Hercog přitom zdůraznila ty záležitosti, které jsou pro nás důležité. A sice je nutné stanovit jasné řetězce odpovědnosti, tak aby otázka odpovědnosti i otázka absolutoria byla zcela jasně definována tak aby bylo jasně vidět, eh, jak to funguje jako celý řetězec odpovědnosti eh, v rámci evropských institucí a eh, také tedy v souvislosti s příslušnými prostředky. Je zde nový úvodní bod 4a pro tento služební řád. Je zde řečeno, že loajálnost a nezávislost všech úřadů úředníků a pracovníků ESVČ eh, e je eh, především eh, tedy orientována na Evropskou unii a pak teprve na adresu tedy národních států. Dále je zde také otázka Eh, promiňte, já jsem to začal eh, špatně. Eh, navíc jsou zde také škrty, které souvisí s tím, že v tom návrhu jsou určité nejasné záležitosti ohledně odpovědnosti. Je zde otázka disciplin dny eh, odpovědnosti tedy za disciplínu. Eh, potom je zde otázka toho, jak eh, zacházet s tím, aby příslušní pracovníci a úředníci byli loajální a jak je to také strukturováno. Mnohokrát, pane Gejre, a nyní postupíme dál. Další bod je 11, 12, 13. Máme tady pana Rivelíneho, ten by měl být zpravodajem za tyto body, ale bude za něj hovořit paní Gressler. Týká se to změny nařízení Rady 1605 eh, 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o rozpočtu Evropské společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. Ano, já bych chtěla omluvit eh, kolegu eh, Riveliniho. Eh, finanční nařízení je to, co vlastně se zabývá celkovou konstrukcí. Rozpočtová kontrola vlastně provádí až posléze toto nařízení. Je však nutné připravit vše, co do rozpočtu pro ESVČ. A kdybychom toto měli upravit, pak v článku 1 všech změn finančního nařízení platí, a já bych je navrhla, abychom toto upravili jednou, a to v rámci ESVČ. Znamená to tedy, že všechny instituce, které jsou zakládány, eh, toto převezmou, tedy Rada, Evropská rada a také eh, SVČ, přestože to není instituce ve smyslu smlouvy. Eh, já bych chtěla toto upravit s kolegou Rivelínem, protože jinak bychom se tím museli zabývat ještě jednou na základě Eh, Lisabonské smlouvy. Není to žádné vyhlášení války ani Evropské radě, ani eh, prezidentovi, ale chci pouze tu práci udělat eh, prostě jenom jednou. Pak je zde ten důležitý úkol, který se týká smíšení kompetencí a architektury e SVČ. Toto smíšení bychom měli přesně delimitovat Prostředky eh, komise jsou zpravovány eh, velvyslancem, což je poněkud problematické také pro eh, třeba německý účetní dvůr, který to měl kritické poznámky. To znamená, že tento velvyslanec Evropské unie musí být povinen předkládat účetní zprávy. A to také nám, abychom věděli, co se tam děje. Komise jej pověřila Eh, předkládat roční prohlášení eh, o správě eh, prostředků v dané delegaci, což je záležitost velmi důležitá a to potřebujeme a rada to škrtla při svých poradách. My však na tomto bodě musíme trvat. Chtěla bych také, aby toto prohlášení nám bylo předkládáno k nahlédnutí. To znamená, že musíme ještě doplnit Eh, to, že toto prohlášení nám musí být předloženo, budeme-li eh, toto žádat. Vždyť eh, delegace, která spravuje tak velké prostředky, jako třeba 10 rozvojových prostředků, jsou prostředky, které musíme také sledovat. Kdyby velvyslanec byl třeba v Afghánistánu, tak by byl pro nás velmi důležitým partnerem. Já bych tedy poprosila, aby tato toto pravidlo, které je pro nás eh, tak důležité, nám bylo eh, také eh, zaručeno. Dále mají být stanoveny rozpočtové linky pro každého zvláštního zástupce a dále také mise rady musíme moci sledovat rozklíčované v jednotlivých položkách. Také přemýšlím o velvyslanci EU, musíme přemýšlet o tom, jaká komise jaká práva má komise a co může udělat, není-li spokojena s jeho činností. Eh, ten velvyslanec vlastně bude ve službě paní Ashton, to znamená, že komise se k němu vlastně nedostane a jde tedy o delegování kompetencí. Já bych chtěla zde vypracovat určité úkoly, tak aby vliv komise na tohoto velvyslance, který eh, již nepatří pod komisi, mohl být eh, přesto slenovat. Kdybychom měli totiž smlouvu, smůlu, eh, tak to absolutorium eh, nebudeme moci vyslovit ani pro komisi, ani pro ESVČ a bude už tak pozdě, že ten člověk bude dávno pryč. Dále záruka zde členské státy musí být rovněž zapojeny do záruky. To je záležitost konkrétní, nesmí to být jenom na papíře, musí se to také dát realizovat. Eh, je nutné Eh, mít možnost také sledovat tedy velvyslance, eh, eh, i když bude třeba přesazen do jiné země a my musíme mít možnost k němu se dostat. Dále pochopení toho, co to je absolutorium, to je těžko vysvětlitelné. Mnozí kolegové se domnívají, že to je pouze právo na papíře a že stačí napsat máte absolutorium. Ano, tak to tomu bylo. Ale když eh, to praktické právo propadne, protože ty kompetence se tak promísí, že již nemůžeme zjistit, co kdo vlastně udělal. V tomto bodě musíme skutečně držet pohromadě a musíme insistovat na tom, aby ta realizovatelnost tohoto práva na absolutorium byla zaručena. Dále ještě jiný problém Eh, dočasně zaměstnaných eh, osob v této službě a eh, v souvislosti s prováděním rozpočtu. Eh, tam musíme mít také možnost provádět kontrolu i po jejich eh, ukončení služby. Eh, když už se vzdáme určitých práv na absolutorium, tak musíme v praxi dostat nějaké nové právo. A já bych navrhovala, abychom v rámci ESVČ také provedli a navrhovali rozpočet pro rozvojovou pomoc. To bychom měli také dát dát na papír. Eh, jeden z mála bodů, o kterém eh, pochybuje ve zprávě pana Goltieriho, eh, ten, ta interní revize SVČ musí také být zaročena. Tam potřebujeme někoho, kdo bude mít dostatečné zkušenosti a kdo zajistí, že komise bude mít možnost sledovat, co dělá ESVČ a záležitosti e, provozních e, činností. Tam máme i provozní rozpočtové prostředky a musíme mít někoho, kdo e, to, tomu bude rozumět. Pak je zde ještě několik detailních otázek, které bych měla ještě tady před sebou, ale zde jsem předložila určité kláčové body. Harmonogram rada až se ve nařízení přijme, tak možná tedy v červenci předložíme první návrh a dle rozhodnutí rady stanovíme lůtu a jakmile tedy rada rozhodne, pak bychom udělali první čtení a dejme tomu někdy potom druhé čtení, ale to už není také strašně důležité. Pro mě je důležité to, abychom měli podporu eh, kolegů. Já ještě pracuji na prováděcích pokynech a na otázce toho, jak velvyslanec eh, musí být připraven, eh, aby si také uvědomoval, jak odpovědná je jeho činnost v rámci této služby. Tolik mé hlavní body. Děkuji. Grazie. A trattato tutti e tre, e tre. Děkuji. My jsme nyní probrali všechny tři body na pořadu. Jednání 11, 12, 13, je to tak? Uh, Promiňte, ano. Bod 12 13, bod 13, to je tříletý přeskum finančního nařízení. Tento přeskum byl předložen nedávno a ten návrh rozpočtového výboru je velmi zajímavý, protože nabízí veliký prostor a eh, měl by být dobře propracován všechno ostatní. To je jenom takové malinké rozčelování někde na okraji eh, eh, dalších zážitostí. Ten tříletý přeskum je velmi důležitý, protože komise předložila rozsáhlý přeskum 90 článků ze 180. Je tedy navržena revize a dnes jsme o tom již eh, diskutovali. Eh, tato revize dle interinstitucionální dohody z roku 2001 znamená, že my se můžeme zabývat pouze těmi články, které přeskoumala eh, také komise a správní službou. Také se chceme ještě poradit o tom, jaký my zde máme prostor, zdá skutečně jenom v rámci té revize. A od toho závisí zase harmonogram Lisabonské eh, revize eh, celého programu. Jedná-li se o skutečný recast, tak pravděpodobně nemáme možnost eh, se podívat na všechny články rozpočtového mm, finančního nařízení. Já se eh, tedy eh, mohu zabývat eh, pouze těmito body a teprve pak bych se mohla podívat také na další zážitosti. A prosím tedy o pochopení, že ta malá revize na základě Lisabonské smlouvy ještě nebyla provedena. Já to prostě nemohu udělat, protože nejdříve se musím podívat na výsledky té, toho tříletého přeskumu. Toto bude velmi náročné náročná záležitost, ambiciózní záležitost. My všichni tři jsme žádali o spolupráci dle článku 51. To znamená, že budeme mít jednu zprávu a společné odsouhlasení v rozpočtovém výboru. Myslíme, že finanční nařízení je velmi eh, vhodné pole eh, pro aplikaci tohoto eh, postupu. Eh, jsou zde nejrůznější eh, obsahové stránky. Eh, týká se to vlastně stejných článků, i když je to v kompetenci různých výborů. Takže ten článek 51 nám umožní spolupracovat na úrovni nejrůznějších výborů a přitom se soustředit na spolupráci a nebojovat proti sobě. Ten tříletý přeskum bude předložen v rámci prvního článku čtení do konce roku a my se budeme snažit toto realizovat co nejrychleji. Týká se to mnoha článků a týká se to také eh, prováděcích pokusů, eh, pokynů eh, E, a proto je to tedy velmi komplexní zařízení. Pro e, Lisabonský přeskum mám termín do jara, to může skutečně počkat, protože všechny tyto záležitosti již byly předem dohodnuty s komisí a ty konkrétní výsledky e, budou komisí skutečně aplikovány, to není sporné. Takže tak vypadá ten harmonogram a já myslím, že se nám podaří podobně jako minule eh, dobře spolupracovat eh, s kolegy, eh, i když jeden kolega se mezi tím stal slovinským premiérem, ale ten tříletý přeskum nám nabízí skutečně vynikající šanci, aby finanční nařízení bylo vhodnější pro uživatele. Já se chci soustředit na subvence a na usnadnění oblasti výzkumu. Musíme vyvinout vyvinout tlak nejenom na komisi, aby tento přeskum byl vhodný také pro eh, specializované fondy a aby také stanovil, jak postupovat. Eh, poněkud negativně se dívám na to, že každý fond má vlastně jiná pravidla. Eh, vždy, když jsme se rozhodli o fondech, tak se postupuje v každém fondu jinak. Například stanovení úroků z před Eh, financování. Tam máme eh, v těch eh, programech pro výzkum napsáno, že si příslušné osoby toto musí stanovit sami a v jiných fondech jsou zase jiná pravidla a myslím si, že výzkumníci oprávněně říkají, že je to velmi byrokratické. Pro komisi by bylo právě toto zjednodušení důležité a já prosím, aby všichni, kteří se eh, budou podílet, aby postupovali důsledně. My bychom eh, se neměli tolik eh, zabývat přípravou právních textů, které nikdo nedodržuje. Takže tolik vše z mé strany. Děkuji. Nyní generální ředitel generální ředitelství rozpadl pan Šuan, pro rozpočet pan Šuan Šuan. Ano, děkuji předsedo. Já bych se chtěl vrátit k několika bodům, které zde byly uvedeny paní eh, Gresle v eh, tomto příspěvku. Nejdříve k návrhu eh, na změny finančního nařízení a to na základě účinnosti rozhodnutí o SVČ. Chtěl bych říci, že paní Gresle oprávněně také kritizuje otázku záruk. To je samozřejmě nasměrování, které bylo přesně stanoveno našimi kolegy v DG a jde o posílení kontroly ve smyslu šéfů delegací všeobecně. V radě však tento návrh byl oslaben eh, a zde byla zvolena taková formulace, která eh, není eh, vhodná. Hovoří se pouze o podpoře eh, těchto zástupců. A tato formulace však se nám zdá být velmi slabá. Domníváme se, že parlament eh, by měl navrhnout určité posílení eh, těchto kontrol eh, šéfů delegací a stanovení tohoto DAS. Co se týče odpovědnosti, dočasně zaměstnaných osob. Zde máme právní rozklad eh, otázek, které byly položeny parlamentem. Pravidla, která se budou používat pro bývalé dočasné zaměstnance, pro národní diplomaty, eh, kteří pracovali ve službě a vrátí se na národní úroveň. Eh, tato pravodla umožňují i po jejich odchodu z ESVČ je tedy pronásledovat v závažných záležitostech, to je zcela jasné. A zde mohu poskytnout veškeré informace, které by byly nezbytné paní Gresle. Co se týče vnitřní eh, revize, i zde je připravena určitá formulace, eh, která vychází z návrhu eh, zástupce parlamentu a jde o takovou formulaci, která dle našeho názoru však nevylučuje to, že v nějakém jiném rámci než v rámci rozhodnutí by interní eh, revizor této služby byl zároveň revizorem eh, na úrovni komise. To je záležitost, o které se včera hovořilo v Madridu a jde o eh, snahu o kooperaci. Eh, tato spolupráce však nebude jednoduchá, eh, tedy aby interní revizor z této služby byl zároveň interním revizorem komise. A on poskytoval tedy tuto službu revize. Ohledně harmonogramu jsem eh, již eh, hovořil v jiných eh, orgánech parlamentu o tom, že je důležité, aby to rozhodnutí padlo rychle, tak aby tato služba pro vnější činnost mohla začít fungovat co nejdříve, to znamená na podzim. Domnívám se, že to období přípravy bylo dost dlouhé a třetí eh, země očekávají vytváření této služby a jsou eh, eh, netrpělivé. Jde tedy o věrohodnost této služby a nemůžeme tedy dále čekat, než budou další právní aspekty připraveny. Jen krátce bych se chtěl zmínit eh, o eh, tříletém přeskumu. Především tedy o eh, takovou to tříletou revizi a potom o změnu nebo přeskum. Jde tedy především o změnu. A kdyby šlo pouze o přeskum eh, bez zásadních eh, změn v textu, eh, pak by to byla změna omezená. A já bych chtěl říci, že my se zabýváme revizí, přeskumem a proto je také e, oprávněné, aby parlament navrhoval pozměňovací návrhy a my samozřejmě budeme chtít, aby se k tomu komise vyjádřila. Nyní k otázce toho, jaký je vztah mezi finančním nařízením všeobecně vzato a odvětvovými finančními nařízení. I k tomu jsem se již eh, vyjádřil a zdůraznil jsem, že ze strany komise je důležitá konzistence mezi finančním nařízením jako takovým a těmi odvětvovými nařízeními Eh, která budou navrhnutá později při přípravě příštího finančního rámce. Dnes dopoledne jsem to ve výboru pro rozpočet eh, již řekl, že komisař pro eh, rozpočet vydal celá jasnou informaci v rámci debat A pan Levandovský zdůraznil, že je nezbytné dodržovat základní zásady, které jsou v finančním nařízení. My chceme vše připravit tak, aby generální ředitelství pro rozpočet po vypracování odvětvových pravidel tato pravidla byla dobře eh, paralelně připravena a nafázována s tím hlavním finančním nařízením pro souhrný rozpočet. Tolik eh, naše úmysly v komisi. Děkuji. Grazie. Děkuji mnohokrát. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je otázka problémů, které mají členské státy s řízením strukturálních fondů a s příslušnými kontrolními systémy v programovém období 2007 až 2013. Máme zde pana Blomejera, kterému dám potom slovo. Nejdříve má slovo pan Liberacký, než zpravodaj. Prosím. Um, Děkuji mnohokrát. Velice stručně vám předložím studii, která byla provedena v posledních šesti měsících. Je to trošku odlišná politika. Teď se dostáváme naopak do Evropské unie. Týká se strukturálních fondů, konkrétně se týká problémů, které mají členské státy, když vytvářejí systémy pro období 2007 až 2013, pro programovací období, kdy využívají strukturálních fondů. Velice stručně budu hovořit o čtyřech oblastech. Cílem tohoto úkolu je metoda, kterou jsme vytvořili na základě na našich zjištění a na závěr dám několik závěrů a doporučení. Na úvod, o co jsme byli požádáni? Byli jsme požádáni o revizi problémů, Eh, na půdě členských států z kritického hlediska a také jsem byli požádáni, abychom předložili určitá řešení. Čili jsme se zaměřili na problémy, které mají členské státy, zároveň jsme byli požádáni o to, o jaké oblasti se jedná, kde můžeme najít možnosti alternativ, zlepšení, jak zlepšit eh, řízení strukturálních fondů a kontrolních systémů v budoucnosti. Jenom velice rychle, proč tato studie byla provedena? Možná jeden z důvodů obav, proč Evropský parlament eh, zadal tuto studii, jsou informace o tom, že když se dělá hodnocení schody, tak eh, to je pomalé, také v různých operačních programech, je nízká úroveň naplňování. Měli jsme 75 systémů, které byly schváleny v roce 2009. To také snižuje platby do členských států, takže opět, když se podíváte na platby za rok 2009, tak je patrné, že opět jsou nižší ve srovnání s předešlým programovacím obdobím. Srovnáváme to s rokem 2002, což eh, srovnáváme vždy s třetím rokem daného programovacího období, kde se objevují problémy, co se týče poskytování pladeb v rámci celkové pomoci. Jak jsme postupovali? V této studii dělali jsme hodně teoretických studií. Evropská komise nám poskytla celou řadu informací, dat, co se týče kontrolních systémů, které existují v členských státech, čili jsme odvedli akademickou práci, akademickou studii a pak jsme provedli průzkum mezi auditorskými orgány v členských státech, dohromady jich bylo 47, které zodpověděly na naše otázky z 25 členských států. Dále jsme v šesti členských státech provedli různé interview, průzkumy, konkrétně Bulharsko, Španělsko, Francie, Řecko, Lotyšsko a Portugalsko. Tady vidíte eh, zelené sloupce. Vidíte, že míra respondentů ehm, byla vysoká, více než 4%, což je z 93 členských států a 70% celkové pomoci v letech 2007 až 2013. Co byly naše hlavní otázky? Na co jsme se ptali v rámci tohoto průzkumu a interview, čili jaká je zkušenost k danému datu z pravidly strukturálního fondy, dále organizační eh, mechanismus, aktéři, nástroje. Máme tady auditorské, certifikační orgány, jaké jsou zkušenosti s aktéry. To se týkalo lidských zdrojů v operačních programech, dále nástroje pro získávání informací, nástroje pro řízení a další dvě otázky. Zda jsme našli rovnováhu mezi kontrolou strukturálních fondů a cíly, které si stanoví politika soudržnosti a na závěr jsou to doporučení do budoucích programovacích období. Tento dokument byl u vchodu, zde máte podrobně popsané naše výsledky a jenom teď stručně o hlavních zjištěních. Nejdříve tedy regulační rámec zjištění v této oblasti je takové, že 52 respondentů auditorského orgánu měli problémy buď tedy menší nebo závažnější povahy, to je 15 a to znamená, že tam docházelo k určitému spoždění, co se týče implementace programů. Hlavní důvod problémů v tomto kontextu regulačního rámce bylo to, že požadavky nejsou dostatečně jasné, jsou tam určité nedostatky. Respondenti poukázali na tento problém. Co se týče organizačního systému, takže certifikačních orgánů, auditorských orgánů z různých oblastí, to je jediná oblast, která je asi nejpozitivnější, co se týče zpětné vazby. Pouze 6% říká, že měli zásadní problémy. Tyto zásadní problémy se týkají především vytváření nových institucí. Je zajímavé si povšimnout, že tady vzniká otázka konfliktu zájmů, nedostatečného oddělení mezi úkoly strukturálních fondů v tomto programovacím období to je možná menší problém než v předešlém období. Teď se dostáváme k aktérům, to jsou lidské zdroje, počty zaměstnanců, kteří mají na starosti provoz systému, kvalitu, zkušenosti těchto aktérů a opět zde většina respondentů vyslovila určité obavy, je to asi 40 Ty tvrdí, že tam jsou malé problémy a 40 až 18 potom hovoří o problémech, co se týče získávání pladeb. Hlavní důvod, to asi není překvapivé, je, že jsou tady problémy s počty zaměstnanců. Téměř 70 respondentů poznamenala, že počet zaměstnanců je problémem. Měli jsme celou řadu rozhovorů a vyšlo najevo, že v kontextu ekonomické krize došlo ke snížení počtu zaměstnanců, hlavně v administrativě, nicméně požadavky na kontrolu požadují, aby byli najímáni další dodateční pracovníci, čili tomu se musí věnovat pozornost. A na závěr, co se týče komunikačních, informačních systémů řízení, to je oblast, kde máme nejvíce negativní zpětnou vazbu, to znamená téměř dvě třetiny respondentů hovoří o velkých problémech. Hlavním důvodem je vytvoření nových informačních systémů a tyto informace ve zprávě rozlišují mezi zpětnou vazbou, mezi členskými státy, starými členskými státy a novými členskými státy. Jsou tam určitá omezení a problémy, které mají především nové členské státy. A na závěr, co se týče celkových výsledků, a to jsme také probírali během rozhovoru, je určité vnímání, že možná rovnováha mezi kontrolou a obsahem není nastavená správně. Celková zpětná vazba, kterou jsme získali z našich rozhovorů, je taková, že jsou tady regulační požadavky a ty se zaměřují především na kontrolu a to odebírá pozornost od samotného obsahu. Konkrétní otázky a konkrétní problémy, které zazněly, Například příjemci jsou předmětem kontroly, jsou tady velké požadavky na finanční kontrolu, tím jsou eh, tedy odrazeni a 70 respondentů má pocit, že strukturální fondy věnují více času tomu, že hodnotí schodu v oblasti finančního řízení a kontroly, než k naplňování samotných cílů daného programu. Takže na závěr téměř všichni respondenti poukázali na to, že by bylo dobré, aby se řešily dané problémy, aby došlo k většímu zjednodušení, které by napomohlo k lepšímu řízení, s naší kontrole. Další věc, která jasně zazněla, a to je, myslím, v tomto kontextu velice důležité, nemělo by dojít k nějakým dramatickým změnám. Změny by měly být postupné, protože Eh, vytvoření systému znamenalo ohromné úsilí, čili by se mělo pečlivě zvážit, jakým způsobem se systém může zlepšit. Možná. Na závěr, co vyplynulo ze závěru této studie, do jakých oblastí, abychom se měli podívat, na co bychom se měli zaměřit, čili včasné, konkrétní určité vodítko, určitá metodika by byla vhodná pro dané programovací období. Měli bychom se také zaměřit spíše na skutečné podvody a ne nesrovnalosti. Z toho to byl také jasný závěr. A nyní se dostávám k doporučením otázky, které zaznívaly velice často v našich diskusích. Je otázka proporcionality, v obecném nařízení, například eh, existují určité výjimky, co se týče požadavků na malé programy, ale když jsme se podívali na určité informace, na data, když jsme to probírali s řídícím orgánem, které řídí takovéto malé programy, tak bylo jasné, že pouze malý počet programů eh, může využít těchto výjimek. Jsou tady programy, které jsou pod určitým prahem toho daného finančního limitu, který se kvalifikuje. Máme pouze 29, které mohly využít těchto výjimek, čili jsou to malé programy. Velice často tyto malé programy nespadají do toho požadavku 40%, který je nutné na spolufinancování. Další oblast, kde probíhaly nejrůznější diskuse. Bylo by dobré zjednodušit, kontrolovat audit na horizontální úrovni. To je možná úkol pro členské státy. Máme dojem, že tady jsou zdvojené snahy, čili musíme jasně rozlišit mezi úkoly Eh, řídících, certifikačních, eh, auditorských orgánů na regionální a národní úrovni, čili by nemělo docházet ke zdvojování některých úkolů, především v oblasti kontroly. Především také v členských státech jsou různé funkce na různých úrovních. Například úroveň auditorského orgánu je na národní úrovni, ale některé řídící orgány působí také na regionální úrovni. Také máme problémy v případě programu, kde je územní spolupráce. Tady jsou nejrůznější scénáře. Některé ty orgány jsou různě, mají různé alokace v různých členských státech. Další oblast, kde jsme také řešili různé otázky, je takzvané vertikální zeštíhlení kontrol a auditů. Je patrné, že probíhá auditorská práce, která se dívá na podobné věci ve stejných programech, takže možná by bylo dobré to trochu zeštíhlit. Bylo by dobré spolupracovat s účetním dvorem. Ve výročních zprávách je patrné, že je tady celá řada misí, do členských států. Loni to bylo asi 900 různých misí do členských států a my jsme se ptali, kolik z těchto misí je společných misí, eh, tedy členských států, auditorských orgánů na národní a regionální úrovni a bylo nám řečeno, že v této oblasti je to dost omezené, je tady nějaký pilotní projekt, kde máme společné audity v Nizozemí, v České republice a v Dánsku, ale řada regionálních auditorských orgánů a národních orgánů si čte své zprávy a říká si, proč tam neexistuje možnost intenzivnější spolupráce, čili společného úsilí. A na závěr, jak zajistit zlepšení? Jedna z otázek, která byla předložena, je, že stávající simplifikace byla přijata v roce 2009 a také se má ještě postoupit v letošním roce, nicméně tady není prováděna systematická práce v oblasti hodnocení nařízení, čili tato práce může být posílena a v rámci jiné studie jsme se ptali auditorských eh, orgánů na zkušenosti eh, s konzultacemi. Někteří řekli ano, byli, jsme konzultováni, některé věci byly zváženy, někteří naopak nebyli přizváni ke konzultacím, čili jejich vstupy nebyly zváženy v tom postupu zjednodušení. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Liberaschi, prego. Děkuji. Pan Bratský, prosím. Dlaczego zwróciliśmy się o to badanie? Były dwa powody. <clears throat> Pokud bych mohl, chtěl bych, eh, proč jsme chtěli, aby bylo provedeno toto, eh, toto šetření? Eh, Jednak nás chybovost. Jednak nás zajímala chybovost a jednak nás za, za, eh, zajímala jakási využitelnost eh, a eh, když jsme vycházeli z pohledu roku 2003, tak tam se jednalo o 20 27, 13 a 12 byla ta, ta jakási míra mm, využitelnosti. A nás zajímalo, eh, co se potom znovu neopakovalo v tom finančním výhledu, v době, eh, kdy mm, máme finanční krizi a kdy se utahují rozpočty všech členských států. A to nám dá obrázek o tom, jak bude situace vypadat do Eh, budoucna od roku 2010 do konce finančního období. Teď eh, ta chybovost eh, chybovost nebo nějaké ty nesrovnalosti, kterou zase můžeme předpokládat do konce toho období finančního dobrá informace je v tom, že od, v roce 2009 jsme zaznamenali zlepšení v té chybovosti a e, z toho, z toho vlastně je jasné, že se věci zlepšují, že se situace zlepšila. To je důležité z pohledu našeho výboru, e, protože jde o přiměřené použití peněz, nejenom jak se na to díváme my, a jde také o dosahování cílů. E, zajímavé je to východisko, ze kterého, kterého se tady vychází. Když se podíváme na e, audit, tedy na kontrolu, na inspekci, a musíme se zaměřit na určitou rovnováhu mezi kontrolními eh, metodami a těmi výsledky, čili kontrolou a tím obsahem, tak jak to tady bylo eh, naznačeno. Komise je určitým organizátorem, která nám umožňuje dosahovat výsledků cestou racionálního využití finančních prostředků. Ale musíme Eh, musíme si uvědomit, že když se příliš zaměříme na kontrolu, tak zapomeneme nebo ztratíme ze zřetele obsah. A nyní k těm doporučením, k těm bych se chtěl vyjádřit. Jsou tady čtyři hlavní oblasti doporučení, kde vidíme nespokojenost, eh, která dosahuje až 42 a všechny ty čtyři hlavní oblasti doporučení mají něco spoluč, společného a um, toto, e, že se tam nejedná o další vynakládání prostředků, ale jenom o zlepšení efektivnosti, zlepšení regulatorního rámce, e, e, jasné nastavení pravidel, zlepšení komunikace mezi členskými zeměmi a kom, komisí a těmi příjemci. To znamená, že ta doporučení skutečně směřují k zlepšení efektivnosti té práce a zlepšení organizace práce. Z pohledu eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu je zřejmé, že je zde potřeba eh, nového přístupu k tomu celko, celému systému. A je zde jeden eh, důvod, pro, důvod ke spokojenosti vidíme, že většina respondentů podporuje tuto myšlenku. 67% respondentů má za to, že ten systém je funkční, že nepotřebuje nějaké zásadní změny, že potřebuje jenom určité zlepšení, zjednodušení, zlepšení komunikace a vůbec zlepšení toho regulačního rámce a spolupráce mezi komisí a členskými zeměmi a e, příjemci e, když vezmeme toto vše v potaz a podíváme se na cíle, které jsme si nastavili a na rozsah té studie, myslím, že na samotném základu té studie, na základě té studie nacházíme odpověď na otázku, kterou jsme si položili. Domnívám se, že je třeba přivítat výsledky a pogratulovat autorovi studie a jeho spolupracovníkům za tu kvalitní práci, kterou odvedli. Děkuji paní Gresle. Ano, děkuji. Je to studie, která mi však moc nepomohla. Je zde tolik lidí, kteří mají eh, provádět evropské právo a přitom tomu nerozumí. Eh, bylo také řečeno, že evropské právo je chápáno jako eh, nedostatečné a snažili jste se Eh, na to se podívat? Je možné eh, zjistit určité skupiny chyb? Dále otázka k tabulce na straně 32, tabulka 11. Eh, pravděpodobně dnes se počet nesrovnalostí snížil, ale objem prostředků se zvýšil. Takže dnes to děláme častěji dobře Eh, ale týká se ta chyba mnohem větší částky. Můžete to eh, prohlásit eh, také k jiným fondům? Mohl byste nám sdělit další znalosti a dále, co potřebujeme k nápravě. Po pěti letech eh, kontroly rozpočtu a naříkání eh, eh, kvůli tomu, že prostředky nejsou dostatečně využívány, si kladu otázku, co bychom mohli udělat, abychom tyto chyby dokázali poněkud napravit. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Ja. Musím přiznat, že mám trošku problémy s tou eh, konečnou interpretací eh, vaší studie. My všichni jsme toho názoru, že strukturální fondy slouží k eh, vytváření lepší konzistence v Evropské unii a jsme toho názoru, že to je jeden z nejlepších nástrojů Evropské unie. A ti, kteří řídí tento management pokládáme eh, za dobré pracovníky, vidíme však, že je vysoká chybovost eh, a to především na úrovni členských států. Pan Blomajer eh, se tedy dotázal členských států a já se domnívám, že možná tedy od vás budu vyžadovat něco, co vy eh, jinak interpretujete, ale přesto tu otázku položím. Ale musím to trošku popsat. Neznám žádný úřad na světě, eh, který by byl nadšen nějakými novými pravidly, která jsou stanovená. Každý úřad na světě by řekl, ano, eh, bude to nejlepší eh, nový systém, ale spíše to povede k tomu, že si všichni řeknou, ach jo, co to zase Brusel vymyslel v této kontrole. A znamená to, že ta administrativa je toho názoru, že nová pravidla ji zatěžují. To mě nepřekvapuje, tak je tomu všude a vždycky. Nová pravidla nejsou pro nikoho zlepšením, ale novou zátěží. Ale ta vysoká chybovost je to, co vede k snížení věrohodnosti Evropské unie. A my eh, si musíme představit, že nasloucháme eh, předložení zprávy účetního dvora, hovoří se o eh, podvodech a dojde se k tomu závěru, že vlastně to vůbec nefunguje. Ti, kteří nejsou euroskeptiky, jsou však jiných názorů. A členské státy nám řeknou, koncentrujte se na ty případy podvodu a nikoliv na kontrolu. Ano, když se podívám na členský stát, tak tomu rozumím. Členský stát nechce být tak kontrolován co do svých eh, výdajů. A každý eh, člen účetního dvora eh, je toho názoru, že je také vidět, že ty evropské peníze jsou pokládány za měkké peníze a každý druh kontroly je chápán jako určitá zátěž. Když se tedy máme soustředit na boje proti podvodům, tak je jasné, že je to skutečně eh, veliká zábava, tedy v úvozovkách. Když členské státy mají dále sledovat eh, případy podvodů eh, v rámci OLAFu, tak je jasné, že členské státy vše musí brát velmi vážně, ale já mám takový dojem, že to je gordický úzel, který dokážeme vyřešit jenom, když bychom to zjednodušení a snahu o zjednodušení pouze zlepšili tak by se zjednodušila pravidla a ta pravidla realizují jednotlivé úřady. To zjednodušení by však mohlo vést ke snížení nákladů na kontrolu a všichni by byli najednou spokojeni. Jenom musíme dát pozor na to, aby počet chyb najednou nevzrostl, protože ten problém se přenesl prostě jenom někam jinam. Má otázka je, máte takový pocit, na základě chování členských států, že hlavním motivem odpovědět je to, že kontrolní činnost Bruselu je pokládána za eh, velikou zátěž a zbytečnost. Pan Bacelis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, struktūriniai fondai. Děkuji, pane před do strukturální fondy jsou velmi komplikovaným úkolem, zejména v nových členských zemích. Před několika lety se začaly objevovat věci, které se nedělaly v minulosti a zavedeny byly tyto věci velmi, za, velmi rychle, takže eh, je jasné, že v některých oblastech, v některých odvětvích došlo problémům, duplicitě informací, eh, přílišnému množství požadavků, ale takové období nejasné bylo nevyhnutelné a myslím si, že teď se dostáváme do fáze, kdy je třeba tyto věci zjednodušit. Takže podporuji kolegu Liberackého v tom, že je třeba zjednodušit, zeštíhlit a zlepšit tento uh, proces a zajistit eh, zajistit čerpání finančních prostředků transparentnějším eh, způsobem. Otázka je, jak toho dosáhnout. To není jednoduché. Bylo řečeno, že členské státy by měly více se na tom podílet, ale pro ně samotné je obtížné zjednodušit postup, za který ponesou v budoucnosti, za který ponesou v budoucnosti odpovědnost. Možná bychom měli jít jinou cestou a dát více odpovědnosti e, za tento úkol Evropské komisi, která, bude, která by jej mohla splnit či se ho ujmout, protože Evropská komise zná ty problémy ve všech 27 členských eh, zemích a může navrhovat třeba pěti nebo, se, nebo sedmi členským státům něco zjednodušit a vycházet z určitých jejich zkušeností. Myslím si, že takto bychom to mohli uh, řešit. Myslím si, že úloha Evropské komise by měla být v tomto ohledu mnohem větší. Děkuji. Eh, již eh, máme omezený časový prostor, takže dávám jenom dvě minuty na závěr. Eh, na závěr. Děkuji. Já bych se pokusil velmi ruč, stručně reagovat na ty tři body, které zde byly zmíněny ve formě otázek. K paní Gresle. Uh, vy se tážete na další podrobnosti, ale ty jsou v té studii. Já osobně pracuji ve vedení sociálních fondů, um, evropských sociálních fondů, takže víme, že tam je mm, otázka té, těch detailů, jakým způsobem vypočítávat výnosy, projekty, které mají výnosy. Tady je celá řada spou- otázek, jak určit náklad náklady, jaké jsou možnosti eh, určení nákladů, tedy jejich, spočt, jejich výpočtu, ale zároveň jejich uspoření, nebo zda jsou všechny tyto náklady nezbytné. Eh, členské státy si to vlastním způsobem, třeba ta doporučení interpretují a je, volá se tady po eh, konkrétních pokynech, aby bylo jasné, co se, jak je to myšleno. Co se týče výskytu nesrovnalostí, to je pravděpodobně nejslabší aspekt naší studie. My jsme chtěli říci něco o účinnosti toho systému, nejenom eh, co se týče eh, toho čerpání, jak rychle se peníze dostanou k příjemcům, ale na druhé straně, zda se nám podařilo eh, snížit chybovost nebo snížit výskyt těch nesrovnalostí v rámci toho zlepšeného systému. Možná, že zatím uplynulo málo doby. My jsme chtěli od Olafu údaje, údaje nám jsme dostali ale podařilo se nám porovnat jenom omezenou část těch nesrovnalostí a myslím si, že z toho nemůžeme učinit žádné závěry. Ty údaje, které my jsme měli, nám rozhodně neumožnili říci ano, zlepšilo se to, objem se zvýšil, z jakého důvodu. Nemáme takto jasně význačné údaje. A co se týče těch eh, odkladů nebo spoždění v, té, v tom stávajícím programovém období, protože to nebylo zahájeno nebo nedošlo k tomu dokončení těch eh, úvodních kroků, došlo nedávno a takže většina, prostě nemáme to srovnání a většina eh, názorů se k tomuto kloní. A ještě reakce na tu jednu otázku. My nechceme nic snižovat, nějak bagatelizovat. I uh, u nás, eh, tedy v řízení těch programů, které já, kde já pracuji, všechny změny střednědobé, krátkodobé eh, mohou zlepšit věci, ale samozřejmě někdy si říkáme, lepší je to, to zlo poznané, které známe, než něco neznámého, nového, ale uh, je tady dost manažerů strukturálních fondů, kteří mají na srdci politiku soudržnosti a kteří, eh, kteří by chtěli zlepšit ty projekty, chtěli by je eh, rozjet a rozšířit je třeba na některé další oblasti, ale ty zdroje jsou tak omezené, eh, že se nemusí zaměřit na jiné věci a nemohou dostatek času věnovat tady tomu, k dalšímu rozvoji. Je zde určitý odpor k těm eh, rezistence vůči těm zásadním změnám v těch rozhovorech, které jsme vedli a v těch stanoviscích, které jsme měli, eh, ty stanoviska, která byly z těch kontrolních orgánů, protože tam nebylo jenom odpovídat ano, ano, ne, něco zaškrtávat, ale byly tam i volně formulované odpovědi a oni říkali, že chtějí zjednodušení, že chtějí eh, zeštíhlení. To musí víc z těch nečlenských eh, zemích i i e, my máme s tím e, potíže, takže i na, a oni vlastně naráží na ty potíže, i když ta kontrola je jenom na úrovni toho státu nebo regionální. Děkuji za <clears throat> tu závěrečnou reakci a nyní máme na pořadu zvláštní zprávu účetního dvora o efektivnosti podpory um, ehm, e RF v ve východní, Afri- ve východní a západní Africe. Pan Staes je zpravodajem. Děkuji, eh, kolegové. Já se omlouvám, že jsem právě dorazil. Eh, na jednání. Já jsem celá odpoledne, tedy celý den byl na výboru pro životní prostředí, kde se hlasovalo a já jsem chtěl eh, mít eh, otázky na komisi a nemohl jsem potom odejít, když už jsem ty otázky položil. Takže ta zvláštní zpráva Evropského účetního dvora ta již byla projednána na předchozích našich jednání, byla předložena Evropským účetním dvorem. Já jsem eh, tady nebyl, protože jsem byl nemocný a v tom pracovním dokumentu, který předkládám, jsou doporučení účetního eh, dvora a je potřeba je eh, jaksi číst v kontextu zejména proto, že ta doporučení jsou součástí procesu absolutéria. A já jsem hovořil se zástupci účetního dvora a také se zástupci komise a ten eh, dialog s nimi byl dobrý a odpovědi jsme dostali, dostal od komise a na základě toho jsem přepsal některá ta původní doporučení. Já myslím, že věci, které se objevily, jsou jasné. Zpráva účetního dvora patří mezi ty lepší a když si ji přečteme, tak nás skutečně eh, zarazí ta velmi neuspokojivá situace v této politické oblasti, že je potřeba něco činit, něco dělat, protože je tady eh, eh, nedostatek návaznosti regionální a národních strategií. V bodě dvě říkám jasně komisi, že před říjnem 2010 je potřeba Eh, dostat dostat konkrétní doporučení, a tedy konkrétní informace o tom, jaké konkrétní věci byly učiněny. To musíme mít do října 2010 eh, na stole. Eh, pokud se nám to podaří, tak budeme moci tyto informace v rámci absoluteria použít. Dále je ve zprávě jasně zmíněn nedostatek absorpční kapacity regionálních orgánů v východní a západní Africe a je zde také střednědobé vyhodnocení a, a, a je důležité, aby komise přihlédla k tomu, co, zde, co k této věci řekl účetní dvůr některé ty přidělené částky by měly být možná eh, eh, revidovány, pozměněny a to směrem nahoru i dolů. To bude, mm, vyplyne z, té, z toho z té politiky, z, té, pardon, z toho vyhodnocení bylo Eh, ta, ta šetření, která pro, provedl soudní, eh, soudní, pardon, účetní dvůr, a to vidíte na straně čtyři přílohy tři té zprávy, kolik vlastně těch šetření provedl, a těch bylo až příliš mnoho, eh, nebo bylo jich tolik, že mi to činilo starosti. A mm, nemůžeme se k tomu nevyjádřit. Tam se říká, že vyhodnocení projektů nám bude předloženo zase do toho října 2010 a to nám umožní zahájit proces absolutaria a komise by měla být zastoupena na všech těch regionálních orgánech. Číslo 6 do 1. prosince 2010 připravit zprátu, zprávu k návazným krokům, které vyplynou z, těch, z té zprávy účetního dvora, protože účetní dvůr dá nějaká doporučení, ale již tam není nějaká návazná na to reakce, ta doporučení zůstanou jenom na papíře, nějak se na to nereaguje a tedy do 1. prosince 2010 předložit podrobnou zprávu o opatřeních přijatých na základě doporučení. A to říkám v tom doporučení číslo 6, co tedy očekáváme od komise. A zase je to něco, co je potřeba potom realizovat, uvést do praxe tato zpráva je nám předkládána do našeho výboru z účetního dvora, ale potom se e, jiný, jiné orgány již na ní e, nějak nereagují. E, například AKTEU, tedy parlamentní shromáždění AKTEU, to by mělo se tím zabývat jak z pohledu zástupců eh, afrických zemí, tak i ze stranu, strany EU. Parlamentní schromáždění může zde hrát pozitivní úlohu a při posílení konstruktivního dialogu eh, eh, pro posílení a zlepšení regionální spolupráce v Africe. To by měl být hlavní náš cíl pro tyto země, aby lépe regionálně spolupracovali, aby dosáhli lepší integrace, než je dnešní. v některých částech Afriky to funguje, v některých tolik ne. A to je jeden z velkých eh, úkolů které máme před sebou. Já jsem eh, vděčný za tu zvláštní zprávu Četního dvora. Víme, že eh, to je něco, co bychom měli řešit. Je to hned, tedy hned, je to až na příští rok, ale je potřeba na tom pracovat kontinuálně. A nyní za komisi je tady pan ředitel Quince. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Stasovi, že se s námi setkal a podobně jako on jsem měl pocit, že to bylo velice užitečné. V první řadě bych chtěl ujistit vás všechny, že zjištění ve zprávě, která předložila účetní dvůr a také ve zvláštní zprávě velice vážně. Už jsme oba regiony začaly bedlivě sledovat. Na základě těchto zjištění udělali jsme dobrý pokrok v západní Africe. Podpořili jsme regionální organizace, aby s námi spolupracovala, aby se zlepšila koordinace mezi nimi i námi a zavedli jsme novou fázi podpory, abychom v tom také pomohli. A to vede Eh, ke zlepšení ve východní Africe. Bohužel situace v západní Africe není ideální a proto musíme dát eh, prioritu této oblasti v následujících měsících, abychom mohli řešit otázky účinnosti a pomalé implementace. Teď, když se podíváme na doporučení zpravodaje, tak v první řadě mohu potvrdit, že v bodě 2 komise přijde do výboru eh, v říjnu chceme zlepšit komplementaritu mezi národními a regionálními programy. Bod 3. Střednědobné, střednědobé hodnocení se zaměří na eh, výkonnost a absorpční kapacitu a je možné, že množství eh, částky budou buď zvýšeny nebo sníženy podle toho, jakého pokroku bylo dosaženo. Dále v říjnu Eh, se zaměříme na programy, na to se zaměřil také účetní dvůr, který hodnotil. Dále bod 5, to jsou akreditované delegace jejich vedoucí. Máme delegaci v Djibouti, která byla povýšena ve svém statutu, je to plnoprávná delegace, což eh, bude mezivládní organizace IGAR, která se bude zabývat rozvojem. A to znamená, že všechny organizace, jak v západní, tak v východní Africe, mají vedoucího delegace, kteří je vždy místní. Dále bod 6 eh, potvrzují, že komise začátkem prosince předstoupí před Kokobu a bude informovat o tom, jak se postoupí v doporučeních účetního dvora. A skutečně tato doporučení eh, bereme nesmírně vážně. Grazie. Se non ci sono... Děkuji mnohokrát. Pokud nikdo jiný nežádá o slovo, můžeme se dostat k dalšímu bodu na našem programu, a to je bod číslo 7. Ale ještě předtím má slovo paní Gresle. Děkuji. Děkuji. Je zde skutečně několik bojiště, na kterých musíme pracovat. Chci poděkovat panu Stajesovi a to, co říká komise, je Eh, také udivující a překvapena rozměrem nedostatečné spolupráce a neúspěchem. Eh, domnívám se, že to je bod eh, velmi důležitý také v souvislosti s ESVČ a již nyní tedy slibujeme komisi a té vnější službě, že to budeme pozorovat skutečně s mnohem větší pozorností. Ty dosavadní Ostatní výsledky eh, byly eh, negativní a já jsem eh, také pesimistická, co se týče organizace celé zážitosti. Měla bych prozbu. Co bychom potřebovali, je mít přehled o tom, kolik prostředků se provádí z toho rozvojového fondu v Africe, kolik je rozpočtová subvence a jaké jiné prostředky tam jsou. To mě skutečně zajímá, eh, protože musíme přemýšlet eh, o tom, eh, kolik je dát velvyslancům k dispozici. Děkuji. Děkuji vám, paní Kresle. Skutečně zjednodušení v provádění rámcových programů pro výzkum. Pan Patriciello je navrhovatelem. Děkuji Pane předsedo, děkuji také paní Gresle za to, že mohu eh, pracovat na tomto důležitém stanovisku. A kolegové vědí, že výzkum a vývoj je eh, centrálním bodem také v souvislosti se strategií 2020 jarní summit eh, tuto iniciativu Evropa 2020 přijala a eh, rámcový eh, program pro výzkum a inovace jsou důležité. Je nutné stanovit také priority pro rozvojovou pomoc v Evropě. Proto, by bylo možné dosáhnout co nejvyššího účinnosti, je nezbytné mít atraktivní iniciativu a miliony vědců musí mít eh, přístup. Evropské podniky a podnikatelé, vysoké školy a další zřizovatelé výzkumných středisek musí mít eh, přístup. Proto žádáme o zjednodušení těchto rámcových programů pro výzkum. Sedmý rámcový program stanovuje celou řadu zjednodušovacích pravidel. Je mm, nutné tyto prostředky lépe nabídnout a také snížit výdaje na administrativu těchto programů. 27. dubna se ukázalo, že příprava projektů je stále eh, příliš komplexní a dnešní rámcový program eh, obsahuje celou řadu eh, cílů a také celou řadu intervenčních mechanismů či tarifů na subvence a dotace, což stěžuje celý systém. Základní principy by měly vést ke zjednodušení podmínek a postupů. Z toho důvodu vítáme sdělení komise na základě kterého je sedmý rámcový program zjednodušen. Na základě tohoto sdělení se otevírají cesty k dalšímu zjednodušení a to eh, třemi způsoby, tedy podstatnými způsoby. Nejdříve zjednodušení eh, návrhů na subvence, eh, praktické zjednodušení postupů, tak jak to komise již prosazuje. Tím je také možné zjednodušit lhůty pro poskytování prostředků a tyto lhůty se zkracují. Dnešní systém má být změněn na tomto základě a to tak, aby bylo možné lépe zahrnout i personální náklady. Tím se mohou snížit i chyby v odhadu nákladů. Musíme však přejít k výpočtu výsledků. Vždyť jde o to, aby výsledky eh, byly rozhodující. Měli bychom se tedy spíše soustředit na technické výzkumné záležitosti a nikoliv na záležitosti technicko-administrativní. Sledem k tomu, co jsem tedy připravil, je možné říci dnes, že pravidla pro zjednodušení mají plnou podporu eh, tohoto výboru pro kontrolu rozpočtu. To znamená, že eh, posouzení rámcových programů však eh, se omezuje. Osmý rámcový program se již připravuje, aby bychom si přáli takový finanční systém, který je transparentní, solidní a jednoduchý eh, na základě takového systému, který umožní jednoduché a jednotné využití pravidel tak se má zajistit také efektivita v Evropě na základě těchto pravidel. Je nutné se vyvarovat změny pravidel v rámci tohoto programu tak je také možné lépe zohlednit požadavky všech subjektů. Metody výpočtu se musí změnit tak aby tato metoda však nevedla k dalším nedostatkům. Personální náklady eh, vznikající v souvislosti s výzkumnou činností jsou samozřejmě také nezbytné a klíč pro rozdělení nákladů musí být sdělen v čase, aby nedocházelo k eh, určité nejistotě, což se stávalo často v dnešním eh, programu programu. Při přípravě eh, příštího rámcového programu eh, se má zavést eh, takový systém, který vychází z vědeckých výsledků a nikoliv z finančního posouzení. Pan Bauer. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Chtěl bych říci celou řadu poznámek této zprávy, ale máme málo času, budu tady stručný. Chtěl bych přivítat zprávu komise, stanovisko zpravodaje a to bude zcela jistě základ našich dalších diskusí o rámcovém programu číslo 8. Chci především zajistit rovnováhu mezi riziky na straně inovací, protože bez inovací nezajistíme pokrok a potřebou investovat naše peníze s odpovědným způsobem. Měli jsme diskusi se zástupci vyššího vzdělávání ve Walesu, a jejich názory jsou následující. V první řadě chtějí jasnější pravidla auditu, také říkají, že by bylo dobré, kdyby měli eh, delší období pro tendry, také vyhledávání partnerů v zahraničí, potřebovali by pomoc při vyhledávání těchto partnerů a také musíme dávat pozor na prodloužení paušální částky, vyplácení takovýchto částek, protože mají určité obavy, aby měli možnost eh, získat eh, a pokrýt veškeré eh, výdaje, pokud by tato koncepce byla prodloužena. A na závěr stručně k tomu, co říkal pan zpravodaj, v první řadě odstavec 1, kdy požaduje zjednodušení opatření, myslím, že musíme jasně definovat, co znamená to zjednodušení. Hodně o tom hovoříme v tomto výboru i v minulosti, ale bylo by dobré mít jasnou definici toho, co to konkrétně znamená. A dále odstavec 6, který požaduje finanční systémy na základě vědeckých výsledků a výkonnosti. To vypadá spravedlivě, ale jenom takové varování. Já si myslím, že je těžko odhadnutelné, zda nějaký výzkum, vědecký výzkum bude fungovat nebo ne. Je to rizikové, čili musíme být velice opatrní, protože nechceme odradit inovativní vědecké projekty na základě takovýchto požadavků. Ale předložím několik pozměňovacích návrhů v tomto světle a Velice vítám stanovisko pana zpravodaje. Děkuji. Pan Sapsi eh, Markakis. Pane předsedo, nejdříve souhlasím s předřečníkem. Eh, nemám žádnou výtku k tomu, co bylo sepsáno. Já jsem také členem eh, ITRE a proto jsem tam již vedl rozhovory o této zážitosti a vím, že vaše body jsou skutečně vítané. Zde e, jako výbor pro kontrolu rozpočtu bychom se však měli podívat na změnu paradigmatu. E, přecházíme od nákladů e, jako základu pro kontrolu eh, k eh, podpoře eh, na základě výzkumných výsledků. A s tím je spojen také LAMSAM, což známe také z Evropské vědecké rady. To jsme již dělali pro základní výzkum a já tento přístup podporuji. Domnívám se, že bude vhodné, když k tomu předložím pozměňovací návrh. Měli bychom toto skutečně jasně žádat a podporovat pracovat. Pak však se také bude více dbát na efektivitu a účinnost výzkumu. Není eh, nutné kontrolovat eh, jednotlivé mezikroky ve výzkumu, ale celkové cíle určitě. Důležité přitom je také to, aby naše vědecké eh, programy byly více viditelné. A myslím si, že v rámci kontroly eh, bychom se tím měli zabývat. Vždy znovu zjišťujeme, že málo vědců využívá tyto programy, což je dáno také tím, že ty programy jsou velmi komplikované. Eh, také jsme k tomu již měli příslušné slyšení a jsme skutečně šokováni tím, jak komplikované eh, je to a jak náročné je to i pro vědce. Eh, jsou zde určité hranice toho, co se dá vůbec plnit a tím také se snižuje procento účasti, především pro malé podniky. Trošku mi tady schází jedna věc, za kterou bychom se měli zasadit, a to je takzvaný symbol audit, tedy jednotná kontrola účtů. Vždyť existují nejrůznější eh, vědečtí eh, komisaři, nejenom eh, paní Quinn, ale také další, kteří mají různé systémy kontrol. Já se domnívám, že bychom měli postupovat jednotně, Měl by být jeden odpovědný komisař, který toto všechno zkontroluje a měl by to provádět co nejjednodušeji. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Děkuji i já, děkuji kolegovi Patričelovi, bylo to velmi zajímavé. A zde bych chtěla komisi říci, že v sedmém rámcovém programu máme také Eh, systém certifikátů, proč to není úspěšné v praxi? Eh, je příliš málo eh, takovýchto certifikátů, které byly skutečně schváleny. A další otázka ve stejném GD by vlastně měli všichni referenti pracovat jednotě. Když už máme tedy různá pravidla, tak alespoň by stej, různí lidé se měli na jednu věc dívat stejně. Děkuji. Chce někdo z komise k tomu vyjádřit? Many thanks for the possibility to... Děkuji za možnost pohovořit a vyjádřit se k této zprávě. Děkuji výboru za to, že se ujal tohoto významného tématu zjednodušení provádění rámcových programů víme, že aplikace různých finančních eh, mechanismů a prováděcích orgánů je eh, velmi komplikované a při přípravě dalšího rámcového programu bychom se skutečně měli zaměřit na zjednodušení této komplikovanosti a za, na harmonizaci eh, při rů, eh, při provádění různých těch eh, nástrojů, či používání různých těch nástrojů. Co se týče té diskuse o přístupu založeném na výsledcích a využívání eh, těch jednorázových pladeb, těch lamsam, toho jsme si vědomi a to oceňujeme, ale zároveň proti tomu určitým způsobem varujeme, protože reakce na naše sdělení od mnoha subjektů byla v tomto smyslu a je z ní patrné, že toto není univerzální řešení a některé ty e, výhrady vyjadřovali i kolegové zde v sále, takže zavedeme tyto změny jenom postupně a formou jakýchsi pilotních projektů předtím, než dojde k všeobecné aplikaci. K těm konkrétním otázkám, které se týkají e, certifikátů metodologie, metodiky. Tady rozlišujeme mezi dvěma věcmi. Jednak je to e, certifikát průměrnému nákladu a jednak je to ten běžný certifikát. Ten běžný certifikát pro instituce, které nepoužívají ten průměrný náklad, tady celá řada ehm, těch žada, žadatelů a odsouhlasených certifikátů je, ten počet je malý. U těchto certifikátů není přidaná hodnota nijak eh, vysoká. Vlastně si jenom ušetříme některé ty ehm, průběžné kroky, co se týče ověření finančních výkazy, výkazů. Co se týče certifikátu k průměrnému nákladu, tady je ten postup komplikovaný. Po, komplikovanější a vztahuje se k celkovému rámci finanční odpovědnosti, kterou má komise a který aplikuje uh, účetní dvůr, který uh, Eh, který definuje materiálnost a taky prahové hodnoty pro chyby a eh, komise definovala eh, kritéria přijatelnosti pro tuto metodu výpočtu. V, té, v tom našem sdělení k, se zjednodušení jsme naznačili určité řešení možnosti, jak z této problematické situace ven do určité míry ta navrhovaná změna by navrho, by znamenala i změny pravidel účasti a, eh, a v, při vytváření sedmihrámcového programu. Mohli bychom to, tento problém řešit změnou celkového přístupu a v tomto smyslu bychom byli vděční parlamentu a tomuto výboru, kdyby byla uh, takováto změna, kterou navrhujeme eh, parlamentem, výslovně schválena. <clears throat> Děkuji komisi naše další sedna, setkání 12. července 2010 ve 3 hodiny a nyní